Pánové, prosím, posaďte se, brzy slyšení bude zahájeno. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že mohu mezi námi uvítat pana komisaře, kandidáta na komisaře, pana Dimitrise Avramopoulese, který kandiduje na portfolio občanské svobody, spravedlnost a vnitro. Podle jednacího řádu se konají tento týden slyšení a dnes máme před sebou pana kandidáta na komisaře, který se uchází o portfolio eh, migrace a spravedlnosti a vnitra. My víme všichni, jak tato témata jsou důležitá podle anexu 16 jednacího řádu, kde jsou obsaženy pokyny pro schválení komisaře, parlament hodnotí kandidáty na komisaře podle jejich obecných kompetencí, evropské angažovanosti a osobní nezávislosti. Dále posouzujeme také znalosti příslušného portfolia a komunikačních dovedností. Chtěla bych, chtěl bych vám připomenout, že parlament již předložil přípravný dotaz dotazník kandidátovi na komisaře. Tento eh, dotazník obsahoval otázky formulované konferencí předsedů a také tři konkrétní otázky formulované výborem Libe. Komisař již odpověděl na tento dotazník eh, písemně. A eh, debata bude následovně probíhat kandidát na komisaře bude mít úvodní ústní prohlášení v délce 15 minut. Po tomto úvodu se budou, bude položeno 45 otázek ze strany poslanců. Budeme mít vždy části po třech minutách. Jedna minuta bude na otázku a dvě, minutu, dvě minuty na odpověď. A v prvním kole budou klás otázky zástupci politických stran. Na konci slyšení bude mít kandidát ještě pět minut na závěrečné prohlašení. Já budu také eh, dohlížet na přesné dodržování času, tak aby všichni řečníci přišli ke slovu je také poskytováno tlumočení do 23 jazyků, takže můžete hovořit ve vlastním jazyce. Prosím, myslete na to, že se tlumočí, takže prosím, hovořte pečlivě a také pomalu. E, debata je vysílána na internetu Evropského parlamentu, takže můžete také se později seznámit s nahrávkou. A nyní dávám slovo panu kandidátovi na komisaře. Máte slovo 15 minut. Uh, Chairman. Vážený pane předsedo, ctihodní členové Evropského parlamentu, Listina základních práv nám připomíná, že Evropská unie je založena na nedílných eh, univerzálních hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity je zakotvena na zásadách demokracie a samozřejmě vlády práva neboli právního státu. Jednotlivce považuje za těžiště svých činností a vytváří občanství Evropské unie a vytváří také širokou oblast svobody, bezpečnosti a práva. Více než cokoliv jiné tato listina popisuje, o čem vlastně Evropská unie je a definuje také misi, kterou máme před sebou v oblasti migrace a politiky vnitra. Realita, které čelíme v této oblasti, je eh, velmi naléhavá, je velkou výzvou a vyžaduje eh, sdílenou odpovědnost. A to bude lakmusovým eh, testem evropské integrace a legitimity onoho evropského příslibu. Jaká je dnešní realita? explodující geopolitické prostředí, nová teroristická hrozba, která prohlásila eh, jako svůj záměr ublížit našim společnostem. Evropská eh, ekonomika, která eh, zápolí, aby vybředla z ekonomické krize, stárnoucí kontinent v demograficky mladém světě geta uvnitř našich měst, která čím dál tím více jsou útočištěm extremistů. Sofistikované formy eh, trestných činů, které neznají hranic a eh, probíhající humanitární katastrofa na našich hranicích což je v bolestném eh, kontrastu k našim sdílen, našemu sdílenému morálnímu, historickému, kulturnímu dědictví. A také čelíme rostoucí nespokojenosti evropských občanů. Dovolte, abych to jasně pojmenoval od prvopočátku. Odpovědí na eh, tyto výzvy určitě není evropská pevnost. Eh, dějiny eh, ukázaly, že pevnosti eh, zbudovány na ochranu před externími nebezpečími se v konečném důsledku stávají pevnostmi, které zotročují ty, které původně chtěli chránit a vedou v konečném důsledku k izolaci. Toto směrování není součástí našeho mandátu. Evropská Evropská unie, Evropa může prosperovat pouze když skutečně intenzivně bude napomáhat mobilitě eh, myšlenek a lidí. Otev Žena bezpečnost je pilířem evropské integrace. To je také mise Evropské komise, pokud jde o migraci a politiku vnitra. Musíme e, proměnit bezpečnost a e, mobilitu e, v odrazový můstek Evropy, která bude růst bez obav. Za tímto účelem musíme chránit evropskou identitu, co by oblast světa, která zaručuje základní práva. Eh, musíme implementovat integrovanou a cílenou politiku, abychom přilákali talenty a pracovní síly, které potřebuje každý členský stát. Musíme zajistit, aby Evropská unie podporovala eh, hladkou integraci eh, imigrantů do našich společností. A navíc musíme zaručit, eh, aby zločin a terorismus zůstali vně evropských hranic a byly efektivně potírány. Dámy a pánové, když se jedná o migraci a e, politiku vnitra, e, pokud nebudeme společně postupovat jako jedna unie, tak se vůbec nepohneme nikam. Budu-li potvrzen ve své funkci, budu s vámi počítat e, s výborem LIBE. Jsem hrdý, že jsem dezignován jako vůbec první komisař pro imigraci. Je to skutečnost, která je součástí závazku um, pana předsedy Žana Kloda uh, Junkra a vůbec celé komise, která chce čelit výzvám migrace. Čelíme narůstajícímu počtu osob hledajících ochranu vnitř našich hranic jako Unie, která eh, se hlásí k univerzálním lidským eh, právům, je naší odpovědnosti eh, poskytnout útočiště uprchlíkům, kteří prchají před válkou nebo pro následování. Musíme respektovat práva eh, žadatelů o azyl, musíme respektovat lidské eh, eh, životy za každých okolností. Vy, Evropský parlament, podstatnou měrou přispíváte k utváření pevné společného evropského azylového systému. Nyní máme rozsáhlý právní rámec a naší prioritou bude zajistit, aby všechny členské státy uplatňovaly tyto zásady eh, jednotným způsobem stále ještě přetrvávají určité um, problémy, které je nutno prodiskutovat. Například usilovat o jednotný status um, um, uprchlíků, který bude platit po celém území Unie. Na základě výsledku takzvaného health checku eh, dublinského systému, neboli prověrky dublinského systému, budu analyzovat další kroky. Den co den eh, slýcháme zprávy o eh, příchodu nových imigrantů na našich eh, březích a také zprávy o zoufalých lidech, kteří se pouštějí často na fatální plavbu přes středozemní moře. Jedním z příkladů mm, bylo dnes v noci. Musíme zlepšit naše schopnosti poskytovat um, útočiště azylantům a současně musíme podpořit i e, ty země, které čelí velkému tlaku na e, své asilové systémy e, je zapotřebí uplatňovat větší solidaritu a to bude možné pouze, když si členské státy budou důvěřovat a budou se chápat svých odpovědností, dostojí svým odpovědnostem. Já si také uvědomuji, že většina uprchlíků a lidí volajících po mezinárodní ochraně eh, jsou přijímáni vně Evropské unie, to znamená zeměmi, které sami čelí vlastním výzvám. Mezinárodní solidarita eh, tudíž se nesmí zastavit na hranicích Evropské unie. Domnívám se, že Evropská unie by měla učinit více, aby podpořila země eh, v těch regionech, odkud většina uprchlíků pochází, anebo přes které procházejí na své cestě. Já budu těsně spolupracovat eh, se svou kolegyní, eh, místopředsedkyní Mogherini a eh, dalšími kolegy odpovídají, odpovědnými za vnější politiku, abychom vytvořili lepší možnosti pro uprchlíky a imigranty. Současně chci podpořit členské státy, aby přijímali více uprchlíků z těchto zemí, protože Eh, přijímání eh, uprchlíků je jeden z nejhmatatelnějších aktů solidarity a štědrosti vůči třetím eh, zemím, které už sami na svém území mají množství uprchlíků. Evropská unie musí chránit všechny potřebné, ale současně může být sama věrohodná pouze tehdy, když bude potírat i ilegální migraci při respektování lidských práv a základních práv. To znamená, že odmítnutí eh, žadatele s nimi musí být eh, nakládáno odpovídající eh, způsobem upřednostnit musíme asistovaný dobrovolný návrat a také pomoc zemím, odkud přicházejí této souvislosti musíme také posílit naši spolupráci s zeměmi původu, s transitními zeměmi a také s mezinárodními a nevládními organizacemi. Komplexní přístup eh, samozřejmě obsahuje i eh, možnost eh, přicestovat legálně na území Evropské unie. Musíme maximalizovat výdobytky mezinárodní mobility, migrace a integrace. Evropa je součástí globalizovaného propojeného světa a mezinárodní mobilita bude dále narůstat. My musíme umět posoudit potřeby evropského trhu práce, musíme identifikovat nedostatky dovedností v jednotlivých ekonomických odvětví. Mezinárodní soutěž o vysoce kvalifikované pracovní síly je již velmi intenzivní a Evropa potřebuje také e, osoby pracující v jiných odvětvích Rád bych se pustil do pravidelného dialogu se všemi eh, relevantními eh, zainteresovanými stranami a subjekty, členskými zeměmi, podniky a odborovými organizacemi. Domnívám se, že celoevropská platforma, která bude koordinovat takovýto dialog, by byla velmi užitečná. První eh, léta implementace směrnice o modré kartě eh, ukázala, že skutečně existuje celá řada nedostatků a proto eh, designovaný předseda komise Juncker mm, tuto oblast zdůrazňuje ve svých politických směrech. Jedním, jednou z mých priorit bude zajistit, aby vyjednávání o Eh, migraci nebo volném pohybu studentů eh, bylo dokončeno do roku 2015. Dále Schengen. Schengen je eh, jedním z největších výdobytků Evropské unie a my musíme zachovat nepřítomnost kontrol na, vnějších, na vnitřních, pardon, na vnitřních hranicích. To ale předpokládá velmi efektivní hranice a kontrolu na vnějších hranicích Schopnost Frontexu by měla být v tomto ohledu plně využita, aby byla zajištěna evropská solidarita. Ale jsou nástroje, které máme k dispozici dostačující. Komise, Evropský parlament a Rada by měly zahájit debatu o dlouhodobém rozvoji Frontexu a o potřebě a proveditelnosti této věci a také o proveditelnosti skutečné hraniční ostrahy Eh, protože převaděčství eh, eh, například a pašování stále narůstá a naše reakční schopnost by měla být posílená, abychom celý problém řešili komplexně. Efektivní řízení hranic volá po uplatňování moderních technologií. Musíme hm, lépe využívat v tomto ohledu digitálních technologií hm, právě pro účely ostrahy hranic. Boj proti pašerákům a převaděčům zůstává pro nás prioritou musíme ty, kteří zneužívají potřeby eh, eh, lidí, eh, pohnat k odpovědnosti. A musíme potírat zavržení hodný způsob otroctví, například obchodování s lidmi, co zažíváme též. Jde o boj proti organizovanému zločinu uvnitř Evropské unie a v celosvětovém měřítku. A tady potřebujeme globální odpovědi. Občané žádají, abychom je chránili, protože se bojí o svou bezpečnost z důvodu teroristických hrozeb. V dobách konfliktu v, našich, v našem sousedství a také um, existence tzv. zahraničních bojovníků, musíme skutečně zvýšit bezpečnost. Zločin cestuje Evropou a podrývá eh, naše společnosti a hospodářství. Potřebujeme aktualizovaný rámec evropské akce se zaměřením na respektování základních práv a lepších synergií s vnější službou. Eh, postup proti kybernetické bezpečn... kybernetickému zločinu eh, je také toho součástí. A také boj proti jiným formám organizovaného zločinu, například proti obchodování s drogami a korupcí. To umožní, aby eh, ekonomický sektor eh, lépe profitoval eh, z existence jednotného trhu a integrace. Eh, uchovávání dat je bezpečnostný nástroj, který byl rovněž diskutován. Nyní máme rozsudok Evropského soudního dvora. My budeme muset eh, prověřit nejlepší způsob dalšího postupu a musíme respektovat samozřejmě zásady zakotvené v rozsudku, a sice proporcionalitu a práva na ochranu osobních eh, dat a další základní práva. Nedávné události v Evropě a v ně ukazují, že čelíme nové teroristické hrozbě. Role Evropské unie pomáhat členským státům v boji proti této hrozbě, zejména proti eh, hrozbě eh, v podobě zahraničních bojovníků. Musíme bojovat, respektive působit v oblasti prevence, musíme řešit eh, problémy ukořené. Policejní spolupráce a výměna informací je vlastně páteř boje proti zločinu. V této oblasti máme co dohánět a zlepšovat. Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, mým záměrem je s vámi velice intenzivně spolupracovat s vaším výborem, abychom dosáhli matatelných výsledků. Politika Evropské unie a vnitřních záležitostí, eh, v politice vnitřních záležitostí a migrace se musí soustředit na takové oblasti, kde akce unie může přinést rozdílný přístup a musí se to všechno dít za respektování základních práv. Budu-li schválen komisařem, rozhodně se budu snažit vytvořit hlavní směry, které se budou týkat mého mandátu ale budu v přímém kontaktu s mými kolegy, s místopředsedy a budu spolupracovat i se všemi členy jak kolegia sboru komisařů, tak se členy vašeho výboru. Respektuji hodnoty Evropské unie, listinu základních práv, která je principem transparentní a demokratické Evropské unie. Je třeba, aby Evropa sloužila občanům, abychom se nezavírali do byrokratických zdí. Musíme bojovat za společné hodnoty a zároveň čelit novým výzvám velice rezolutně. Je třeba zajistit, abychom společně dospěli k úspěchu završení našeho mandátu, abychom z Evropy udělali prostor naděje, pokroku, svobody pro všechny občany. Je to morální i politická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 pobřežní a ostrovní státy. A zařídíte také lepší rozložení zodpovědnosti mezi členskými státy? Máte dvě minuty na odpověď. Hola, πρέπει να σε ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά τα βάλατε όλα τα...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 a nyní prosím o slovo paní Berge Cipl. Pane... Děkuji. Zaha, vy jste se zmínil o tématu uchovávání osobních údajů, eh, ale přitom tady byla popřána, popřena možnost a spochybněna možnost proporcionality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 vytvoření celého průmyslu, který se týká všech nás na jihu. A v současné době se situace stále kulminuje. Víme, kolik lidí přišlo o život a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 pracovníky vykonávající každodenní profese, které napomáhají fungování společnosti. Toho bychom měli dosáhnout e, i díky vaší pomoci. Děkuji. Děkuji, pan Hal. Děkuji, pane Avramopoulosi. Evropské e, země mají potíže úspěšně integrovat tak vysoká e, čísla pracovníků ze třetího světa a to se ne,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 Uh, uplatňování práva, protože nezletilí a děti jsou samozřejmě zranitelnější než dospělí. Chcete prosazovat doporučení, která se eh, týká doprovázení nebo ochrany nedoprovázených nezletilých, eh, které bylo zpracováno v roce 2013 a pak se chci zeptat na otázku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 Děkuji vám. Úvodem bych chtěl říci, že samozřejmě hodlám pokračovat a dále posilovat strategii podpory, kterou poskytujeme koordinátorovi eh, nebo je proti obchodování s lidmi. Eh, obchodování s lidmi je tato nová forma eh, trestného činu, což je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 na základě e, směru, který my e, zadáme. Takže moje odpověď na vaši otázku je ano. Děkuji a další je e, paní Kele. Děkuji. Pane Avrama Populisi, vy jste zmínil um, oběti um,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 se tady nebudou směšovat záležitosti ani vnitřní politika a Dublin. Um, Barbara Kudricka, please. Barbara Kudricka, prosím. Děkuji. Pane komisaři, máme na paměti bezpečnost evropských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 Pane předsedo, řekl jste, eh,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 abychom i my mohli tato, mohli tato uh, opatření realizovat. Message, anyway. Eh, the next speaker... Další řečník je paní Helga Stevens. Pane předsedo,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 A k tomu mohu říct si následující. Ehm, myslím si říci, že eh, v příslušném generálním ředitelství na komisi se ehm, velice dobře uplatňuje kontrola naplňování těchto dohod. Avramopoulos.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 A vzhledem k situaci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 článek vlastně již existuje v článku 78 ve smlouvě o fungování EU. Uh, let me start, na ξεκινήσω από το άσυλο. To είπα και προτείνω και το Já bych chtěl nejdříve začít azylovými otázkami. Το πακέτο για το άσυλο είναι πλέον εκεί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 na eh, základě vzájemného užitku eh, bude tedy k prospěchu jak Evropě, tak příslušných migrantů na základě rozhodnutí, která jsme učinili, a sice za respektování základních práv těch osob,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 Měli bychom na každý pát dbát na zásadu toho, že třeba respektovat rozhodnutí Evropského soudu. Thank you. Um, next is Ms. Janice Atkinson. Dále má slovo paní Atkinson. Děkuji. Doufám, že můj hlas to vydrží, protože mám rýmu. Uh,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 Děkuji, nyní má slovo Sylvie Grion. Děkuji mnohokrát. Já se vás zeptat stejně jako mý kolegové k otázce e, legitimní migrace, regulární migrace. Otázka je, který zřejmě nemůžete nebo nechcete zodpovědět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 co si myslíte o azylech na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 a co se týče této instalace plotu s eh, ostnatým drátem ve Španělsku a v Řecku, tady chci tady vědět, co s tím hodláte udělat. Děkuji vám mnohokrát. Pane Micheli. Nejprve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 Samozřejmě, a řekl jste něco, co je velmi důležité, že je třeba přeskoumat jednotlivé legislativní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 aby byla zahájena iniciativa za účelem posílení Frontexu. Tady se to netýká pouze jihu Evropy. My máme několik programů, eh, na kterých se pracuje, ale Frontex nemá dostatečné zdroje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 Myslím si, že ještě nejsou tak eh, velké, aby nám měli nahánět strach. Máme demokratickou Evropu. Mr. Rosenberg. Pan Vosenberg. Paní Vosenberg. Pane komisaři, Evropská unie také musí čelit kyberzločinnosti. A vzhledem k tomu, že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 a proporcionality, protože někdy se postupuje asymetricky a některá opatření mají neproporční dopad. Tania? Předsedující, spoštovaní kandidáti, Děkuji vám, paní, eh, pane předsedo. Vážený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 z hlediska uchovávání dat, proporcionality základních práv a také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 půl milionu návštěvníků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 Eh, musí eh, mít podporu a pomoc, ale to by nemělo zůstat jenom o prázdných prohlášení a slov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 protože eh, zde existují různé názory, na rodní eh, pohledy, ale to, co bylo dosaženo, to se musí chránit. A pokud se týče mě,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 zatím provozovala liberalizovanou vízovou politiku a každá liberalizace víz je vždy eh, v určitém rozporu či se snížením vnitřní bezpečnosti. Takže nejdříve to dopadá tak, že lidé přicházejí legálně do EU a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 zanedlouho. Děkuji. Nyní má slovo Katarína Keniči. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane dezignovaný komisaři, dnes se z Husta hovořilo odpoledne o e, e, vašem e, závazku posílit boj proti no, o něm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 Eh, hovořilo o, o tomto zneužívání nezletilých a myslím si, že všichni jsme si zajedno v tom, že je třeba bojovat proti těmto lidským převaděčům, proti obchodování s lidmi a hlavně postupovat tvrdě proti těm, kteří vykořišťují děti.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 a o společné evropské politiky. Ana Gomez. Pane Avramopoulosi, komise letos zpracovala první zprávu proti korupci a také nyní máme zprávy o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 té, co již jsme hovořili hodně o tématech uprchlíků, tak ve veřejný veřejný názor říká něco úplně jiného. Nejvíce uprchlíků přijímají eh, Švédsko, Německo, Finsko, Belgie,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 také spustíte dublinský mechanismus včanského varování a také, že se postaráte o koordinaci a kooperaci mezi členskými státy tak, abychom více využívali našich možností než do posud. Děkuji vám, paní Holmajo.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 Organizovaná kriminalita, korupce a praní špinavých peněz jsou globálními jevy. Potřebujeme globální odpovědi, potřebujeme k tomu eh, přiměřené nástroje na základě podporu, pod pokrokové legislativy. V minulém mandátu se vytvořil výbor, který vypracoval doporučení ku příkladu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 tím, že toto je naše stěžejní oblast týkající se ilegální migrace a také například e, uchovávání dat, tak viděl jste, že poslanci hovořili velice konkrétně. Děkuji tedy výboru. Nyní vám také děkuji za vaši přípravu. Nechci předjímat váš výkon, protože toto hodnocení vašeho výkonu budou dělat koordinátoři a to bude dnes v 17 hodin. Já závěrem chci ještě upozornit na to, o čem jste dnes hovořil. Vy jste dnes hovořil o nástrojích v oblasti ilegální, nelegální migrace, také jste hovořil o horizontálních opatřeních a také jste hovořil o soudním rozhodnutí. Já vidím, že jste se opravdu dobře připravil, také jste hovořil o aktualizovaném návrhu PNR, který je v souladu s balíčkem na ochranu ochranu dat. Vy jste také hovořil o Frontexu, vy jste reagoval na mnoho stěžejních návrhů ze strany poslanců, ale my budeme hodnotit váš eh, výkon, budeme hodnotit vaši kompetenci. A to, jak bylo řečeno, bude v 17 hodin. Eh, zůstalo určitě ještě hodně nezodpovězených otázek, ale k tomu se ještě vrátíme. Takže kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost a já nyní požádám, zdali pan komisař chce na závěr ještě také udělat závěrečné prohlášení v délce asi tří minut. Takže eh, záleží na tom, jak budete dlouho hovořit, pane komisaři. Já být vám ta, vámi, tak bych to neprodlužoval. Takže máte k dispozici tři minuty a děkuji vám, kolegové, ještě jednou za pozornost. A nyní, pane komisaři, prosím, vaše závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za velice zajímavou a plodnou diskusi, kterou jsme spolu dnes vedli. Vy jste také ještě mě upozornili na celou řadu citlivých záležitostí. Já jsem byl inspirován vašimi otázkami a pokud budu stvrzen ve své funkci jako první komisař, pr- Evropské unie pro migraci a vnitro, tak já slibuji, že se zaměřím především na tři pilíře činnosti. Za prvé chci zabezpečit, aby EU, tak jak vy jste navrhli, eh, schválila komplexní eh, migrační i migrační politiku založenou na eh, solidaritě a principu proporcionalitě a také na zodpovědnosti. Za druhé jde o to, že musíme řešit důležité bezpečnostní záležitosti, které budou také zaměřeny na nové hrozby, ale přitom při všem je třeba, abychom respektovali lidská práva a zabezpečili také bezpečnější prostředí pro všechny občany. A za závěr je třeba také pokračovat v politice bezpečnosti v těsné spolupráce s Evropským parlamentem a mít e, s tímto parlamentem otevřené a upřímné vztahy. Těsná spolupráce s vámi na základě transparentnosti a vzájemné důvěry je pro mě velice důležitá. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám. Thank you, You Commissioner Designate. took my... Děkuji, děkuji, pane designovaný komisaři, poslechl jste mou radu a já uh, uzavírám schůzi.